ukazují, že bychom všichni hodně získali velké obchodní objemy z takovéto dohody. Děkuji mnohokrát panu kolegu Kelimu a nyní dávám slovo panu komisaři De Gichtovi.